Good afternoon, everybody. Thank you. Přeji všem dobré odpoledne. Děkuji, že jste přišli a pustíme se do práce. Bude to jako obvykle přijetí pořadu jednání na začátek. A pokud nemáte žádné námitky, program je přijat. Druhá obvyklá věc je oznámení nebo sdělení předsedy, nejprve co se týče jazykového profilu. Tlumočení máme k dispozici ve všech úředních jazycích, kromě irštiny a lotyštiny. A pak tady máme také další obvyklou věc, a totiž potvrzení doporučení koordinátorů. Nejprve jmenování zpravodajů. První věc je zpráva LIBE o stanovení jednoznačného rizika porušení právního řádu ze strany Polské republiky. To bylo svěřeno mně, co by předsedovi. Dále je to jmenování zpravodajů pro stanoviska. Paní Terry Reintke byla navržena na zpravodajku ke stanovisku Libe s výhledem na vyjednávání s radou o návrhu na ochranu rozpočtu Unie v případě nedostatků, pokud je o právní řád členských státech. Tolik tedy jmenování zpravodajů, které bylo potřeba oznámit. Pokud je to v pořádku a nikdo nemá žádnou námitku, Máme za to, že návrhy byly přijaty. A třetím bodem oznámení jsou akty v přenesené pravomoci a prováděcí akty. Prováděcí akty. Návrh prováděcího rozhodnutí, kterým se mění prováděcí rozhodnutí eh, k pracovnímu programu za rok 2018 a financování všech postupů a nouzové pomoci Unie v rámci Fondu pro vnitřní bezpečnost. Tady jde o to, že přijetí tohoto prováděcího aktu bylo oznámeno všem členům výboru LIBE prostřednictvím zpravodaje LIBE. A totiž 11. října tohoto roku. A interní lhůta pro předložení námitek byla stanovena jako 22. říjen. A pak tady máme návrh prováděcího rozhodnutí komise k financování programu Spravedlnost a přijetí pracovního programu na rok 2020. Přijetí tohoto prováděcího aktu bylo oznámeno všem členům výboru LIBE prostřednictvím zpravodaje LIBE 11. října a interní lhůta byla rovněž stanovena k předkládání námitek na 22. října. Tolik sdělení. Můžeme tedy přejít k obsahovým bodům, k dnešnímu pořadu jednání, kterým se teď budeme zabývat. Nejprve tady máme bod 3, který se týká Evropské pohraniční a pobřežní stráže. Naše kolegyně paní Mecola je zpravodajkou. A jde o to, abychom se podívali na korrigendum, opravu Jde o významnou legislativu, významný legislativní akt. Veškerá politická práce v tomto ohledu proběhla v předchozím parlamentním funkčním období 2014 až 2019. Dokonce nebo vzhledem ke konci funkčního období nebylo možné formálně celou věc uzavřít. Jde o revizi nařízení o Evropské pohraniční a pobřežní stráže, která mimo jiné určuje, že budeme mít stále složky v počtu 10 tisíc osob. O to tedy jde. Jde o aktualizaci nařízení o Evropské pohraniční a pobřežní stráži. Právníci lingvisté nebyli schopní provést prověrku tohoto aktu v předchozím funkčním období a nyní se nám to předkládá formou opravy. Text opravy byl rozeslán všem členům výboru LIBE ve všech jazykových verzích minulý týden. A je to technická záležitost, týká se to především nás a já nyní předám slovo zpravodajce Robertě Mecole, aby nás všechny s tím textem seznámila. Paní Mecolo, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Jak už bylo řečeno, Evropská komise navrhla revizi nařízení o Evropské pohraniční a pobřežní stráži a to koncem loňského roku. V průběhu šesti měsíců se nám podařilo prakticky nemožné. Podařilo se nám dosáhnout schody a většina, nebo máme také většinu ve všech politických frakcích parlamentu a podařilo se nám také dohodnout za předchozího rumunského a nyní finského předsednictví. A také se nám podařilo dohodnout na celé té věci a všechno to odhlasovat těsně před koncem posledního funkčního období. Podle žádných postupů bychom měli tu věc celou prověřit, abychom zajistili, že tam nejsou chyby. A to znamená, že se tam také některé věci vyjasňují. A je potřeba, abychom přečíslovali určité odstavce, protože některé věci byly vypuštěny. Nemohlo to proběhnout ještě před hlasováním ve výboru Libe a na plenárce, protože to zabere docela hodně času a také to trvalo dlouhou dobu a proto teprve dnes máme možnost dokument předložit formou opravy. Týká se to tedy Evropské pohraniční a pobřežní stráže, abychom dokázali uzavřít celý legislativní postup. A toto nařízení proto stoupí v platnost v příštích týdnech, aby agentura mohla zahájit implementaci nařízení. Z politického hlediska bylo zásadní, abychom se v březnu dohodli. A my jsme tady dospěli k tomu, že agentura bude mít 10 tisíc příslušníků pohraniční a pobřežní stráže, aby mohla provádět, eh, plnit rozsáhlé úkoly, které spadají pod agenturu. A spolupráce mezi členskými státy a Frontexem byla posílena. A také jsme zavedli pojistky, které se týkají základních práv. A také Přikládáme základním právám, právům větší význam, posílili jsme mechanismus stížností a také jsme posílili úlohu pozorovatele základních práv. Pozorovatel nebo pozorovatelé budou dohlížet nad aktivitami Frontexu z hlediska základních práv. A tato jazyk, jazyková revize, upravená verze, kterou máme před sebou, nijak nemění politickou dohodu, ke které jsme dospěli, Většina europoslanců se dohodla za předchozího mandátu. To, co schválili, se nemění. Nastala změna v článku 73, kde se odkazovalo na neexistující odstavec a tato oprava byla provedena. A v prvním odstavci článku 72 jsme také zavedli novou formulaci. Zachází to dál, než jsou pouze bilaterální dohody. Nebylo to v tom stejném článku a také jsme ještě vyřešili další věci, které tam chyběly. A také jsme si všimli, že v řadě článků odkazujeme na stejnou koncepci, ale využíváme jiná slova, jiné výrazy. Šlo například o kontrolu vnějších hranic nebo kontrolované hranice. V jiných případech jsme využívali should, bylo tam slovo should místo shell. A poslední věc, doladili jsme jazykové formulace a veškeré odkazy na zaměstnance byly prověřeny, aby tam ta formulace byla správně. Tento dokument se tedy změnil z technického hlediska, ale nějak se tím nemění politická dohoda, ke které jsme dospěli. Důležité je zajistit, že co nejdříve započne implementace tohoto nařízení a je také nutné zajistit, aby politická dohoda, ke které dospěl Evropský parlament, komise a rada, vstoupila v platnost, abychom posílili hranice Evropské unie. Děkuji paní Mecole za důkladné vysvětlení. Jsou to technické záležitosti. Často to tak bývá, ale často je obtížné takové věci vysvětlit mimo půdu tohoto parlamentu. Nicméně tady to máte. Máme nějaké připomínky? Rádi si je vyslechneme. Pokud ne, Ano, můžeme přijmout opravu, protože, jak jste právě vysvětlila, je to záležitost technické povahy. A my máme oprávnění podle jednacího řádu takovou věc schválit, pokud se má něco opravit. Pokud tedy tento výbor souhlasí s tou opravou, kterou jste nám právě vysvětlila, vezmeme na vědomí, že výbor posoudil korrigendum Ujistili jsme se o tom, že došlo k chybě a tu chybu je možné napravit řádným způsobem. Tak, jak to předpokládá jednací řád. Budeme o tom informovat plenární zasedání a oprava bude oznámena na další miniplenárce v Bruselu 2. října. Nebo je to ve Štrasburku? Aha, tak to bude ve Štrasburku, omlouvám se. Provedeme to ve Štrasburku. Takže pokud s tím souhlasíte, můžeme tento bod uzavřít. Nicméně viděli jsme, že další bod, což je současný stav v oblasti záležitostí týkajících se spravedlnosti a vnitřních věcí, což také zahrnuje výměnu názorů s předsednictvím Rady a komisí, má začít až za 10 minut Možná, že jsme nadhodnotili čas, který budeme potřebovat pro to korrigendum, takže já, já bych navrhoval, aby se mohla dostavit rada a komise, že na 10 minut si uděláme přestávku. Bude to krátká 10-minutová přestávka, pokud s tím souhlasíte. 10 minut a za 10 minut znovu začneme. Děkuji. for your patience. Thank you. Děkuji za trpělivost. Možná, že jsme připraveni začít znovu. I když zástupkyně generálního ředitelstva pro vnitro zatím ještě není na pódiu, ale začneme. Začneme s našimi hosty. Nicméně Nejprve bych vás rád seznámil s tím, o co jde. Minulý týden ministři pro vnitro a spravedlnost, možná si vzpomínáte, se sešli v Lucemburku, aby projednali záležitosti, které jsou velice významné pro Evropský parlament a také parlament velmi zajímají. Stejně jako v minulosti, parlament spolu s radou a komisí několikrát provedli výměnu názorů po zasedání ministrů vnitra a spravedlnosti, zejména v situacích, kdy na programu všech institucí byly záležitosti velkého významu. Dnes máme to potěšení přivítat zástupce předsednictví a komise obou institucí za účelem výměny názorů na témata, která se projednávala na, této, na tomto posledním zasedání Rady pro spravedlnost a vnitro. Vítáme proto za předsednictví ředitelku Lauru Ili Vakury z finského ministerstva vnitra a radní Mariu Kartilu ze stálého zastoupení Finska. Za komisi bude mít to potěšení přivítat generálního ředitele Paraskevy Mišu z generálního ředitelství Home a generální ředitelstvu Týnu stolu z generálního ředitelství Spravedlnost. Rád bych vám řekl, aby měly diskuze probíhat, protože je to daleko sáhlé téma. Pokud vím, tak předsednictví rady se zaměří na následující témata. Vnitro, migrace, vyhledávání a záchrana, hybridní hrozby a využívání nových technologií. V oblasti spravedlnosti to budou společné hodnoty, Evropská úmluva o lidských právech. Evropská unie k ní stále ještě nepřistoupila. Dále základní práva a boj proti korupci. To pomůže všem členům, aby se zaměřili na konkrétní věci a také našim hostům, aby dokázali odpovědět Začneme stručnými příspěvky ze strany komise a rady a začneme předsednictvím. Já bych navrhoval, že nejprve si vyslechneme zástupce pro oblast spravedlnosti v radě a protože pořád ještě čekáme, než přijde paní Myšu. Ještě jí dáme chvilku, aby také naskočila do vlaku. A já nyní předám slovo zástupkyni předsednictví Rady pro spravedlnost paní Marie Kartele. Máte 12 minut, prosím, vítám vás. Jste první na řadě. Děkuji, pane předsedo. Dobré odpoledne, děkuji za pozvání abych prezentovala eh, probíhající práci v oblasti eh, justice a vnitra. Finská ministrině eh, spravedlnosti paní Henriksson prezentovala priority finského předsednictví na září. Ehm, mezi prioritami předsednictví je posílení našich společných evropských hodnot. Právní stát je takovým tmelem, který drží Unii pohromadě a ovlivňuje všechny aspekty její práce. Tento výbor si je toho vědom a přispěl významným způsobem k tomuto. Um, Toto je eh, jednou z priorit finského předsednictví. My eh, zdůrazňujeme hledání nových efektivních cest, jak respektovat společné hodnoty v členských zemí a řešit potenciální problémy. Také eh, voláme po efektivnějším boji proti korupci, která podkopává společné hodnoty a důvěru veřejnosti v eh, veřejné orgány a zdravou zprávu financí. Ministři spravedlnosti na tomto pracují dál. Ehm, poslední schůze proběhla ehm, pondělí před týdnem a já zdůrazním oblasti, kde se nám podařilo dosáhnout pokroku. Rada ehm, potvrdila své odhodlání zlepšovat přístup k, k Evropské unii lidských práv. Dále také příslušnou směrnici odpovědným způsobem pozměnila. Jak víte, ta jednání probíhají již několik let a my jsme rádi, že můžeme v tomto procesu dále pokračovat jednání začnou v blízké budoucnosti. Předsednictví chce předat ehm, příslušnou směrnici Evropskému parlamentu, ehm, dále závěry rady se odráží v implementaci Evropské charty základních práv. Mm, deset let je právně závazná a charta se stala eh, součástí evropského rámce a my musíme zajistit, aby se jí dostávalo pozornosti, kterou si eh, zaslouží. Ve svých závěrech Rada konstatuje, že výzvy v oblasti nediskriminace stále přetrvávají a Rada bude pokračovat ve své práci boje proti všem formám diskriminace. Ne, občanská společnost a její organizace um, a budoucí um, práce v oblasti základních práv, tak e, Rada se zavazuje k každoročnímu dialogu o výměně nejlepší praxe a aplikaci základních práv na evropské úrovni. Ministři také e, projednávali budoucí výzvy um, jedním z tématem, které, jedním z těma, které bylo projednáváno, eh, bylo um, komunikace ohledně eh, nebo informování o základních právech, protože jsou těžko, často považovány za dané. Dále výzvy v souvislosti s digitalizací a projevy nenávisti a Ehm, pondělí na eh, schůze radě věnovali ministři spravedla, eh, spravedlnosti pozornost korupci a mm, diskusnímu dokumentu, které představilo předsednictví. Diskuse o korupci je součástí širšího tématu, který jsme začali již v červenci na neformální schůzce v Helsinkách, eh, kdy proběhla diskuse o roli ministrů spravedlnosti v oblasti právního státu. Boj proti korupci je závažné téma, které je třeba řešit v každé státě, v každém veřejném orgánu. E, pro EU je toto téma velmi důležité vzhledem ke společnému zájmu o zajišťování vzájemné důvěry. Diskuse mezi ministry spravedlnosti byla velmi široká, většina z nich podpořila e, princip komplexního strategického evropského přístupu k antikorupční práci. Několik ministrů zdůraznilo potřebu eh, eh, eh, toho, aby EU přinášela přidanou hodnotu na této úrovni i na mezinárodní úrovni, musíme usilovat o větší synergie a koordinaci. Jak víte, komise navrhla, aby korupce byla součástí cyklu právního státu EU by mělo jít příkladem na mezinárodních fórech. E, je to 20. Mm, e, výročí e, Greco a rozhodnutí stát se součástí bylo přivítáno. V tomto kontextu můžeme také zmínit nedávno přijatou směrnici o whistleblowerech, a která mm, je dalším nástrojem boje proti korupci. Na závěr, a to je moje poslední připomínka, chci připomenout, co řekl eh, finský ministr spravedlnosti, eh, ministrině spravedlnosti, která konstatovala, Ehm, že dalším tématem, které si zaslouží pozornost našeho předsednictví, je transparentnost. Několik bodů ehm, na schůze rady bylo veřejných, včetně boje proti korupci a mm, výzvy v oblasti základních práv. Transparentnější rozhodování může přiblížit EU občanům. Děkuji za pozornost. Finské předsednictví doufá, že bude pokračovat produktivní spolupráce v příštích měsících. Paní Astola, DG Justice, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Ehm, výsledek poslední rady ehm, této oblasti ehm, já jsem tedy, mě mm, mi ctí, že tady mohu být v Libé poprvé v tomto mm, mandátu a chci mm, vyjádřit svoji připravenost spolupracovat s vámi v, na tématech, které jsou ve vaší kompetenci, které jsou velmi důležité pro evropské občany. Také chci poděkovat um, za velice plodné předsednictví. Um, Dále, jak už bylo řečeno, chci přivítat schodu eh, na budoucím evropském prokurátorovi a těšíme se na jeho brzké jmenování. Když došlo k výraznému eh, pokroku, tak je nezbytné, aby um, nejvyšší státní zástupce začal eh, fungovat a aby existovalo kolegium. A proto vyzývám ty členské státy, které neposlali své no svoji nominace, tak aby to učinili co nejdříve. Další nezbytný aspekt je, aby se členské státy adaptovaly um, národním justičním systému a plně implementovaly eh, směrnici pro ochraně finančních zájmů EU. Komise již vyzvala formálně dopisem ty členské státy, které neoznámily transpozici páté směrnice a my spolupracujeme s členskými státy, abychom jim tomto pomohli. Um, Rada také přijela závěry, v oblasti, co se týče Eurojustu, které podporujeme. Nové nařízení Eurojust bude uh, platit od 12. 12. tohoto roku a nový právní rámoc umožní Eurojustu, aby efektivněji řešil uh, problémy v prioritních oblastech jako terorismus, pašování lidí, mm, pašování migrantů, kyberzločiny a korupce. Ehm, vytvoření protiteroristického registru bylo také přivítáno. Je třeba využívat posledních digitálních technologií pro justiční spolupráci a komise spustila studii, jak identifikovat nejlepší postup. Na schůzi eh, radi jsme také informovali o prvním informačním setkání s USA k tématu e-evidence a již komise již zaslala parlamentu zprávu o tomto prvním kole a bude vás nadále informovat o všech fázích tohoto procesu. Dovolte, abych řekla, že tato první schůzka byla příležitostí pro všechny, aby si prezentovali své úvodní pozice. Komise řekla, že je, jí postoj je mandát rady, který je veřejný a je v souladu s návrhy z roku 2018. Komise také řekla, že její postoj k jednání závisí na vývoji celého balíčku během legislativního řízení. Z tohoto hlediska Vítáme jmenování ehm, paní zpravodajky municipal, aby začal parlamentní postup co nejdříve. Komise též potvrdila, že měla mandát k jednání um, dohody mezi EU a USA. První kolo pro, se týkalo mnoho klíčových témat, typ půdat, pokud, kompetentních orgánů, workflows a um, záruky um, ochrany dat. My jsme souhle se shodli s našimi protějšky v USA, dále na tomto pracovat v příštích měsících. Druhé kolo jednání má proběhnout 6.11. a cílem je udělat konkrétní pokrok předtím, než se sejde EU a, ministři EU a USA. Jak už bylo řečeno, eh, body týkající se základních práv, eh, přistoupení k umluvě Rady, eh, Rady Evropy a doplňující směrnice, za které jsme věční, také charta Chci také zmínit diskusy o implementaci kodexu, etického kodexu eh, proti hm, projevům nenávisti online. A chci vám dát několik eh, informací, protože toto je poprvé, co to mluvíme v Libe. Tento etický kodex byl podepsán v květnu 2016 eh, a teď pokrývá 96 eh, online platform, které mohou být ovlivněny nenávistným obsahem. Tento etický kodex je založen na dvou pilířích. První je efektivní eh, kroky a oznámení. Když je oznámeno eh, oznámen nenávistný, obsah, tak by to firma měla Eh, revidovat během 24 hodin a v případě potřeby odstranit. Pak je to mechanismus spolupráce mezi eh, technologickými firmy, národními orgány, občanskou společností, aby se řešilo eh, tyto výzvy a příslušné uplatňování práva. Bylo dosaženo pokroku v roce 2016, jenom 28 obsahu bylo odstr- vymazeno a vymazáváno, a nyní to je 72 89 oznámení je revidováno do 24 hodin, nikoli do 40, jak eh, to, tomu bylo v době, kdy to bylo podepsáno. Ehm, platformy také mají mm, větší počet pracovníků a mohou posílat feedback a e, podobně jako informace pro e, širokou veřejnost o e, stavu této oblasti. Ve spolupráce s občanskou společností od roku 2016 se vytvořily sítě důvěryhodných nevládních organizací a také s nimi spolupracujeme o protinarativu a zvyšování povědomí byl vytvořen edický kodex na vytváření prostředí vzájemné důvěry, konstruktivní spolupráce, která vedla k těmto výsledkům. Budeme potřebovat i nadále monitorovat tento pokrok a posuzovat tuto situaci do budoucna také s ohledem na národní iniciativy. Nové výzvy, jako je e, propojení mezi nenávistníky, extremisty, ne eh, misty, jako jsou bílí eh, supremacisté, si také zaslouží podporu. Tento edický kodex je samoregulační iniciativa, která doplňuje práce v uplatňování práva eh, stávajících zákonů proti xenofobii a nenávisti. Také sdělení komise k GDPR, konference eh, o LGBTI, která proběhla v Bruselu 23. a 24. 9. Těším se na vaše případné otázky. Děkuji. Oh, Děkuji vám. A nyní myslím, že můžeme dokončit tuto analýzu tím, že si vyslechneme projev zástupců DG Home a zástup zástupců eh, rady eh, z oblasti vnitra, a to zejména co se týče těch oblastí, které byly projednávány na posledním setkání ministrů spravedlnosti a vnitra. Takže budeme postupovat ve stejném pořadí a prvně si vyslechneme paní Ili Vakury za radu a následně za DG Home paní Mišu. Prosím, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Vážení poslanci Evropského parlamentu, chci poděkovat za to, že jste dnes přizvali i zástupce finského předsednictví, aby se vyjádřilo k oblasti vnitra. Jak již předeslala paní ministrině Maria Ohysel 4. září, když hovořila ve vašem výboru, Finsko zastává předsednictví Evropské rady eh, v takovém důležitém bodu evropského eh, historického cyklu a chceme využít této příležitosti k určité reflexi a také pohovořit eh, o oblastech vnitra a spravedlnosti více do hloubky. Nyní k těm našim pracovním tématům. Chtěla bych nadnést tři témata, o kterých si eh, finské předsednictví myslí, že jsou důležitá pro oblast vnitra a spravedlnosti. Začala bych oblastí migrace, včetně, jak pan předseda již zmínil, o ty akce záchrany, vyhledávání a záchraní, události z průběhu léta a počátku podzimu, nás eh, přivedly k podstatným obavám, co se týče těch hlavních tras přes eh, středozemní moře. V první řadě jsme zaznamenali, že dochází k navýšení počtu uprchlíků do řeckých ostrovů. Od 1. září to bylo 11 500 příchozích na řecké ostrovy, což vlastně od eh, implementace prohlášení mezi EU Tureckem je nejvyšší počet. Tato eh, opatření, máme opatření, která by měla sloužit k překonání těchto potíží eh, a aby se situace v hotspotech vylepšila. A co se a také kroky k navýšení návratu. Máme také možnosti, jak poskytovat dodatečnou podporu v terénu a nyní je na čase, aby také členské státy dodatečně více přispěly. Eh, ještě kromě samotného eh, Řecka bychom neměli ztrácet ze zřetele složitou situaci v Kypru mm, co se týče situace v Turecku, tady bychom také měli navýšit naši míru spolupráce. Víme, že Turecko v posledních několika letech zažívalo velké migrační tlaky na svých hranicích a, a také víme, že celá situace zaznamenala významný zvrat v posledních dnech. A samozřejmě i na zasedání rady tento týden se toto téma bude projednávat mezi e, členskými státy Itálií, Maltou a Německem a Francii byla zajištěna dohoda o vyloďování v rámci Středozemního moře a podle finského předsednictví tato úprava je krokem k takové předvídatelnější reakci, co se týče těchto možných záchranných operací, kromě samotných tedy eh, vyhledávacích a záchranných operací. Eh, myslíme si, že eh, můžeme zavést pilotní praxi Eh, tohoto ustanovení mnoho eh, lidí, kteří jsou zachraňováni ve středozemním eh, moři, tak potřebují zejména lékařskou péči a musíme tedy zajistit, že se jejich zdraví nebude dále zhoršovat. No a z praktického hlediska bychom měli tedy přecházet spíše k tomu předvídatelnějšímu systému, spíše než řešit situaci loď od lodě a mít nějaký fungující platný systém a neřešit jednorázové situace. Takže eh, doufám, že tyto čtyři země se zapojí eh, do tohoto pilotního projektu. Tento pilotní projekt by mohl mít eh, větší dopad mohlo by se lépe pomáhat daným dotčeným zemím a mohlo by to sloužit také díky této zkušenosti jako takový modelový případ pro obohacení evropského asilového systému. A ještě bych chtěla zdůraznit, že když zaznamenáváme pokroky, tak eh, nemůžeme přestat na určité trase, nemůžeme zároveň přestat pracovat v jiných oblastech. Proto je pro nás prioritní, abychom zajistili podporu těm členským státem, které zažívají největší tlaky a to prostřednictvím společné podpory. No a co se týče těch dalších um, témat, o kterých chci hovořit, jsou hybridní uh, hrozby a myslím si, že toto téma je zase jednou z priorit našeho předsednictví. Máme strategickou agendu na pět let. Tady se zdůrazňuje, jak je důležité ochraňovat naše společnosti vůči takovýmto hybridním hrozbám. No, abychom mohli postupovat efektivně, tak je zapotřebí více spolupráce, více koordinace, ale také více zdrojů, více technologických kapacit a diskuze, které na toto téma probíhaly na různých úrovních eh, pracovních skupin rady i na ministerské úrovni, prokázaly, že potřebujeme celoevropský přístup, abychom pomohli členským státům reagovat na tyto hrozby. V boji proti hybridním hrozbám je eh, je důležité si uvědomit, že toto spadá do eh, pravomoci členských států, ale je zapotřebí také evropské koordinace. A také se uznalo, jak je důležité včasné zajištění eh, těchto informací. Jsou to ale také falešné informace, falešná videa. To se prokázalo v případech například situace v Sýrii takže je důležité toto propojit i na policejní úřady a organizace občanské společnosti, protože takovéto zprávy šíří strach a paniku ve společnosti. No a v neposlední řadě oblast nových technologií, Máme společný postoj v rámci technologického rozvoje v oblasti interní bezpečnosti EU a finské předsednictví tomu také klade velký e, důraz a snažíme se evropské e, orgány činné e, v trestní činnosti opravdu vybavit novými technologiemi, aby se mohlo předvídat a minimalizovat rizika. Nové technologie by měly být tedy dostupné ve všech evropských orgánech, které v této oblasti pracují a je důležité zajistit, aby tyto orgány měly všechny operační možnosti, zejména tedy zabezpečení sítě 5G. Toto samozřejmě má nejrůznější bezpečnostní dopady, jako je ochrana, zabezpečení dat a také budování bezpečnostních infrastruktur. A společné hodnocení a rizik v rámci sítě 5G a příslušný soubor nástrojů, ten je propracováván a my si myslíme, že je důležité to mít tedy koordinovaný e, postup, abychom zajistili tento technologický rozvoj. Potřebujeme synergie a vyhýbat se překří, překrývání práce mezi jednotlivými agentury, jako jsou například nejrůznější evropské agentury. Také byla vyjadřena podpora pro um, také práci Europolu v oblasti nových e, technologií, e, včetně těch inovativních laboratoří. To je důležitá e, platforma, která právě spojuje tyto nejrůznější bezpečnostní orgány, zajišťuje jejich spolupráci. Musíme se také ještě zamyslet nad tím, jak nejen monitorovat eh, práci těchto nejrůznějších orgánů, ale jak také hledat možná řešení, zapojit do toho také průmysl, abychom dospěli i k možným úsporám a pracovali opravdu efektivně. No a ještě jednou bych chtěla opravdu poděkovat za tuto příležitost, že jsem tu mohla pohovořit zde ve vašem výboru a těším se na další diskuzi. Já vám děkuji. A ještě než začneme diskuzi, tak tu z DG Home máme paní Mišu. Děkuji vám, pane předsedo. Dámy a pánové, mě velice těší, že jsem tu dnes mezi vámi a chtěla bych doplnit to, co paní Ili Vakury za finské předsednictví řekla. A Já bych se, co se týče setkání ministrů vnitra, na úvod zmínila o té oblasti bezpečnosti. V první řadě chci říci, že ministři i komise plně podporují komplexní závěry rady o boji proti zneužívání, sexuálnímu zneužívání dětí. My jsme přesvědčeni, že se nám podařilo dosáhnout konkrétních výsledků, abychom mohli zajistit větší míru prevence a zabraňovat takovýmto hrozným činům a ochraňovat oběti. Ze všech členských států zazněla celá řada závazků a také z nizozemské strany. Nizozemský ministr hovořil o tom, jak konkrétně v jejich zemi postupují. A ještě bych chtěla říci, co bylo výsledkem tohoto zasedání v rámci tohoto tématu, tedy, že je důležité hovořit jedním hlasem proti takovýmto zločinům a také zaměřit na ochranu oběti. No a za komisi mohu říci, že se snažím ještě více zapracovat v oblasti implementace směrnice. A ještě chci zmínit diskuze právě na téma pravicového extremismu, což je narůstající fenomén a, a je hrozbou, která ohrožuje evropské hodnoty a proto si vyžaduje celoevropskou reakci. Nedávné události z Německa se napojily na tuto eh, diskuzi a myslím si, že právě z tohoto důvodu, důvodu je důležité zintenzivnit naše kroky. A tady v této věci bych se na vás chtěla obrátit, abyste se snažili také zapracovat v té oblasti eh, jednání Eh, proti teroristickému obsahu online. Ve čtvrtek již proběhne eh, další trialog a je důležité, abychom se na tomto tématu dohodli co nejdříve. Další části té agendy v oblasti bezpečnosti byly také ty také zmínila paní eh, Ili Vakury a já bych chtěla zmínit ještě otázku témat interoperability konkrétně proto, abychom měli takový postoj, který bude strukturovaný ze strany všech členských států. Nemůžeme si dovolit, aby některé členské státy v tomto jaksi zaostávaly pokud se spozdí jeden jediný členský stát, tak celé zavedení tohoto se spozdí. Komise proto chce podpořit a podporuje členské státy, abychom tomu zabránili a také navštěvujeme všechny členské státy, abychom věděli, kde je můžeme dále podpořit. No a v neposlední řadě jsme projednávali operacionalizaci eh, evropských pohraničních jednotek. Máme cestovní mapu, tu jsem zaslala také panu předsedovi, aby byli informováni vaši eh, členové, abyste věděli tady všechny ty důležité informace. No a úplně poslední bod, oblast migrace v rámci migrace, jak již předeslalo předsednictví, tady jsme projednávali všechny trasy. Řecká delegace hovořila o cestě východním středomořím, o narůstajících problémech a vysokých eh, tocích v posledních měsících. Opačná strana Španělsko zase zmínilo jaká je situace v západním středomoří. Itálie a Malta pohovořili oblasti střední v rámci středomoří a také jsme projednávali prohlášení o záchranách a vyhledávání, které bylo podepsáno na Maltě. A já si myslím, že vy všichni víte, že komise podporuje podporovala a za poslední rok a půl koordinovala a finančně právě eh, podporovala tyto záchranné akce, takže tedy Vítáme, že došlo zase k dalšímu kroku ku předu směrem k udržitelnějšímu způsobu řešení. A my a jsme přesvědčeni, že toto přispěje svoji expertízou, že pilotní projekt bude mít kvalitní výsledek a pomůže to tedy dosáhnout také nové zreformované dohody. A ještě bych chtěla říci, že všechny tyto diskuze na téma migrace prokázaly, že musíme nalézt řešení a to co nejdříve. Nejedná se tu jenom o jednu trasu. Já jsem pomenula zmínit Kypr. Tady se jedná o projednávání všech tras a já doufám, že v nadcházejících týdnech budeme mít příležitost také s vámi společně projednat ten nový balíček o migraci, který předloží komise. A samozřejmě si ceníme i vaší spolupráce v této věci. Já již dnes za sebe mohu říci, že mám novou loď ve Středomoří s více než 170 lidmi a na základě právě tohoto prohlášení zase spustíme další koordinaci pro tyto nové příchozí. Takže ještě jednou vám děkuji za pozornost a těším se na dotazy. Děkuji všem našim hostům, kteří nás seznámili s celou věcí z pohledu předsednictví i komise ředitelství pro spravedlnost a vnitro. A nyní využijeme čas k diskuzi. Nejprve přítomní koordinátoři. Navrhuji, že začneme paní Mecolou a panem Lenarsem, zástupci ELS. Chcete slovo, paní Mecolo? Máte dvě minuty, prosím. Děkuji. Já mohu být stručná. Především chci poděkovat finskému předsednictví za angažovanost v této oblasti. A děkuji také generálním ředitelkám za aktuální informace. Mám ještě jednu otázku, jestli mohu. Mluvíte o tom, kolik členských států zatím ještě nejmenovalo kandidáty na funkce v úřadu veřejného zástupce. Dostali členské státy nějakou lhůtu? A můžeme očekávat, že pokud víme, ten malý počet bude oznámen brzy. nejde například o to, jaké požadavky se kladou na členské státy. A pokud je o paní Mihu a tu dohodu, o které jste mluvila, to prohlášení užitého počtu členských států, my máme informaci takovou, že této dohodě se na globální úrovni eh, v Radě pro všeobecné záležitosti nedostalo o podpory. Můžete nám říct, jaké s tím má eh, plány komise, jak budete postupovat, nebo čeká nás další slepá ulička v radě, kterou nebudeme schopni vyřešit v příštích týdnech? Děkuji za SAD, paní Zippel. Prosím, dvě minuty. Děkuji, já budu mluvit německy. Já si občas kladu otázku, proč tady vůbec diskutujeme. A kladu si otázku, co dělá rada. My tady schvalujeme legislativu, máme Evropskou pohraniční stráž. Rada to schválí, ale potom neposkytne personál a vybavení. Samotná rada schválila Evropského prokuratora, je to v Lisabonské smlouvě. A teď se nepřidali všichni a ti, kteří se zapojili do toho projektu Evropského prokurátora, nepošlou za své zástupce. Máme také Evropský asilový legislativní balíček. Tady mluvím o stávající asilové legislativě. Tato legislativa se neuplatňuje. Já si kladu otázku, jestli by nebylo lepší využít ten čas lépe než takovými to diskuzemi o legislativě, která se potom neuplatňuje. Mluvíme také o počtech uprchlíků ve středozemním moři. Do Řecka teď přišlo 11 500 uprchlíků. Ty počty, které se stále zvyšují, nás pohoršují, ale neříkáme nic o tom, že počty uprchlíků ve státech mimo EU jsou mnohem, mnohem vyšší než ty počty, které se vůbec dostanou do EU. Právě jsme slyšeli, že nejnovější vývoj by možná mohl přispět k tomu, že se opět intenzivní tok utečenců. Můžeme to říct jasně a otevřeně. Turecko vede válku proti Sýrii. Je to nevyhlášená válka. Jak se tomu říká, když jedna země vojensky přepadne jinou? V důsledku vnitropolitické situace. Nebo kvůli nějaké nenávisti vůči určité skupině obyvatel kteří se, dejme tomu, jmenují Kurdi. A pak nám někdo povídá, že máme dát Turecku ještě víc peněz? Já se znovu ptám, nikdo mi zatím neodpověděl, kam jdou ty peníze v Turecku? Opravdu to jde na uprchlíky? A nebo se tak financují takovéto věci, ten nejnovější vývoj situace? A pak ještě kybernetické hrozby, nenávistné projevy, dezinformace. Ano, to všechno existuje. Ale někdy si říkám, proč tolik mluvíme o nenávistných projevech na internetu? Možná se bojíme mluvit o tom, co se děje v reálném světě. Nenávistné projevy přicházejí denně. Ze strany politiků, našich kolegů, zástupců církví, jak jsme viděli třeba teď v Polsku. A pokud je o sexuální násilí na dětech, ano, je to důležité téma. Ale pak se říkám, proč zavíráme oči před reálným zneužíváním, k kterému dochází přímo v našem sousedství a ne na internetu. Děkuji Sophie Intervelt za Renew. Děkuji, pane předsedo. A já chci poděkovat všem čtyřem hostům za jejich vystoupení. Než jim položím otázky, mám ještě otázku na vás, pane předsedo. Jde o formát tohoto zasedání. Protože tady jde o politickou odpovědnost a dialog na politické úrovni. Nebo na úrovni osob, které nesou politickou odpovědnost. A ve vší úctě eh, k odborníkům, kteří sedí na pódiu, já myslím, že by teda měla být zastoupena politická rovina, protože oni nám nedokážou odpovědět z politického hlediska. A nyní k těm tématům, která byla nadnesena. Pár si jich vyberu, bylo toho řečeno hodně o úřadu veřejného prokurátora. Já mám mimo jiné obavy z toho, že tady pořád ještě velká opozice vůči tomuto úřadu. A ráda bych požádala, aby byly poskytnuty dostatečné prostředky a dostatečná podpora v počáteční fázi. A to jak na straně rady, tak na straně komisa, samozřejmě i z naší strany. Dále uvažujete o tom, že by se navrhlo, že členství v tom úřadu by mělo být předpokladem, protože někdo dostane prostředky EU? Jak na tom jsme v této debatě? Paní Astola mluvila o vyjednávání o dohodě mezi EU a USA o nových důkazech. Já myslím, že je to naprosto předčasné. To vás jistě nepřekvapí. Já myslím, že je nepřijatelné, aby se takovýmto způsobem vyjednávalo o právech evropských občanů, aby vyjednávali úředníci za zavřenými dveřmi. A především mi vadí, že se zdá, že nebylo zohledněno nic ze stanoviska EDPS k této dohodě. A také bych se ráda dozvěděla něco víc o té další umluvě, o které se vyjednává za zavřenými dveřmi. A to je umluva o kybernetickém zločinu. A vidím taky, že velice rychle postupujete při vyjednávání takovýchto dohod, nebo pokud je o předkládání legislativních aktů, ale všechny pojistky zaostávají, právní pojistky zaostávají. Například směrnice uplatňování práva pro účely ochrany údajů byla, myslím, zatím implementována ve 20 členských státech a to znamená, že 8 států pořád ještě funguje na základě toho rámcového rozhodnutí z roku 2008 a to je opravdu neskutečné. Já si myslím, že komise by měla navrhnout nařízení, kterým se ta směrnice nahradí. A dále vyhledávání, záchrana, uprchlíci. Nevím, co k tomu říct. Když slyším, že finské předsednictví mluví o tom, že budeme dál pomáhat a dál spolupracovat s Tureckem, nevím, co k tomu říct. Turecko se pouští do války, chce 2 miliony uprchlíků poslat zpátky do Sýrie, v podstatě plánuje etnickou čistku. A my mluvíme o tom, že navýšíme podporu a spolupráci? Já mám pocit, že e, žijeme na úplně jiné planetě. My jsme Turecku vůbec neměli pomáhat. Pan Erdogan nás teď začíná vydírat. Evropa vůbec neví, jak reagovat na celou situaci a mluvíme o pomoci a spolupráci. Já myslím, že to je špatná cesta. A ještě jedna poslední otázka, pane předsedo. Týká se to dezinformací. My jsme právě minulý týden přijali usnesení na toto téma. Také jsme viděli, že včera, po té, co byly oznámeny výsledky polských voleb, například rektor, pardon, ředitel polské státní televize byl na povolební oslavě strany Právo a spravedlnost. Jak se dá mluvit o tom, že budeme řešit dezinformaci, která přichází z Ruska? Ano, jistě, to je dobrý cíl. Ano, už budu končit. Ale komise nedělá nic s dezinformací, kterou rozšiřují evropské vlády. A to tež mimochodem platí pro radu. Děkuji. Za zelené tady nevidím ani paní Rentke, ani paní Strik. Aha, Ano, jsou omluvené, protože mají nějaké aktivity mimo parlament. A pokud vím, pan Prokačiny tady taky není. Takže přejdeme rovnou, ano, na paní Tardino, prosím. Děkuji, pane předsedo. Pokud jde o migraci, to, co říkala kolegyně ohledně spolupráce s Tureckem, je neuvěřitelné. V této historické chvíli vůbec ještě uvažujeme o spolupráci s Tureckem. A druhá věc. Ta dohoda z Malty, ta se teď prezentuje jako velká dohoda – Musíme si připomenout, že podepsali jenom čtyři členské státy. A současně tři další členské státy vyjádřili připravenost připojit se k dohodě. A teď jsme v takové situaci, že musíme reálně spolupracovat. Ale pak eh, nepřichází žádné další návrhy. Mnozí nemohli podpořit Malckou dohodu kvůli tomu automatickému mechanismu přerozdělování uprchlíků. Takže kde je ten obrovský úspěch z Malty? Vy mluvíte o pilotním projektu, ale mně nepřipadá, že to tak je. Dnes, po tolika letech, máme pořád stejné problémy. A vy mluvíte o nějakém epochálním pilotním projektu. Komise nám nedokázala odpovědět. My nepotřebujeme takový projekt pro vylodění. Potřebujeme nějaké skutečné řešení, které by mohlo systematicky řešit problém migrace. Ten je také epochální. Takže jak to bude EU řešit? Necháte opět bez pomoci ty státy, které jsou v první linii přijímání uprchlíků? Mluvili jste o Turecku, o Kypru, o Itálii. Itálie se teď snaží předložit nějakou odpověď občanům, pokud je o tento problém. Přerozdělování na dobrovolném základě, jak se to předpokládá podle Malcké dohody, se dotýká lodí mimovládních, ne těch ostatních. A my víme, že většina lidí nepřijíždí na těch lodích nevládních organizací. Jsou to soukromé cesty, soukromá vylodění, takže já se opět ptám, jak chce EU ten problém řešit. Paní Ernst právě přišla, takže jestli chce, může dostat slovo. Jde o výměnu názorů s radou a s komisí Spravedlnost a vnitro. A týká se to posledního zasedání ministrů spravedlnosti a vnitra. Jistě víte, o co jde. Ano, Ehm, není to tak snadné. Teď je eh, to pondělí, protože se sem dostat, takže mnozí přijdou pozdě. První věc se týká hm, toho, co rada a komise zamýšlí, eh, eh, jak vyřešit situaci Morie jsou mm, nějaké, nějaký záměr, aby se odtamtud eh, lidé distribuovali nejenom do Řecka, ale i jinam. Jsou tam katastrofální eh, podmínky. Pak je válka na severu Sýrie. Teď je to vypadá tak, že 200 mm, tisíc uprchlíků je uvnitř Sýrie. Nevíme ale, zda tam dojde k většímu tlaku směrem k tedy další uprchlíkům. Tím se tak, také byli osvobojovní bojovníci IS. Ehm, otázka tedy na komisi a radu. Zda jste připraveni své ehm, držet tedy své ortodoxní dogma, co se týče EU ehm, e a Turecka a dále zda by e, nestálo za úvahu se už nenechat vydírat tureckém a dalšími, co se týče zadržování uprchlíků. Mm, není vhodné tu dohodu, která nefunguje, používá se jako nástroj k vydírání Evropské unie. E, to je hamba. Teď bych navrhoval tedy první um, kolo otázek a odpovědí. Tři minuty tak aby proběhla rychlá výměna um, názorů, aby další eh, kolegové dostali slovo. Řekněme to, můžeme prodloužíme o 20 minut. Paní Jestola. Možná se pokusím vzít ty dvě otázky. Jedna souvisí s EPPO a druhá evidence. EPPO, a to souvisí také s tím, proč jsme tady, proč děláme nová pravidla, když se pak nic neděje s tím. EPPO, myslím, že jsme v poměrně dobré situaci. Ten časový harmonogram je do roku 2020. E, jsem velice ráda, že eh, je schoda na tom jménu, protože se to konečně rozjede. Těch několik men z několika zemí chybí, protože některé státy nepředložily své kandidáty. Původní lhůta byla na konci března. Ehm, eh, komise ehm, nyní požaduje ta jména, ta jména, protože je velice důležité, aby už byla je to tedy urgentní, eh, není tady, eh, tady jasná lhuta, ale myslím, že to bylo jasně řečeno. Ehm, co se týče opozice vůči té, tomu úřadu samotnému, tak my jsme rádi, že už tolik států s tím souhlasí. Um, a také se připojuje Švédsko, takže jsme se dostali daleko a tento orgán může být velice silnou, ehm, silným prvkem v EU. A ano, je to v rukou mnoha hráčů, také členských zemí, ale um, tuto chvíli bych si z toho nedělala velké obavy. V, tuto, v této chvíli vyjednáváme um, eh, o spojení s právním státem, s tím, jak se využívají evropské peníze. To je tedy první krok a později uvidíme. Co se týče EU a USA, tak to je předčasné, protože to je um, za zavřenými dveřmi a nejsou tady žádné uh, záruky. EU ehm, e je vázána tím, jak se to, to, to bude dál vyvíjet, její evidence, a je to v rukou parlamentu a budoucích jednání. Ehm, mm, Dezignovaný komisař to také jasně řekl ve svém, při svém slyšení. A tím asi skončím. Mm, chcete k tomu něco dodat, paní Jakurik? Eh, co se týče vnitru. A co se týče justice, tak tady bylo několik otázek k EPO, to už bylo vysvětleno. Ty finanční záležitosti, nominování evropského mm, prokurátora. Eh, rada je připravena s tím, dá to, s tím souhlasit. Co se týče justice paní Kury, a eh, pardon, vnitro. Paní Kury. Ano, pane předsedo. Většina těch eh, otázek, které, o kterých, eh, které tady otvírají kolegové, co se týče vnitra a migrace, um, dovolte, abych se tomu věnovala. Možná Paní Mišu to doplní. Máme, mm, nebo náš názor je, že je povinností předsednictví zajistit, aby žádný e, členský stát, který je pod tlakem, nezůstal sám. Proto jsme se rozhodli, že budeme řešit všechny situace v Středomoří. Na všechny cesty tedy na radě. Samozřejmě ty cesty se liší, není tam jedno ad hoc řešení pro všechny. A proto jsme také dali možnost Itálii, Maltě, Francii a Německu, aby prezentovali tento pilotní projekt a implementace tohoto projektu je pak v rukou komise. Propagace implementace. Co se týče um, členských zemí, tak komise a agentury plánují další pomoc. To řekla jasně komise na radě minulý týden. A pak několik slov k situaci mimo hranice EU, za hranicemi EU, to je tedy, tedy Mm, za jeho východní hranici EU, tady vidím, mám kritiku, situace je znepokojivá. A to je také přesně ten důvod, proč ministři zahraničí EU Evropské radě budou řešit tu situaci tento týden. Ministři mm, vnitra mají svoji roli a i když mluvíme o spolupráci s nečlenskými státy, nicméně budeme muset vyčkat eh, na diskusi s ministry zahrani- ministru zahraničí Evropskou radu. A, ale eh, k tomu jistě komise řekne víc. Máme tady plány eh, nouzové, je to vždy kompetenci ministrů vnitra ať na národní nebo EU úrovni. Děkuji. Nyní paní Mišu. Já začnu mm, tedy vyhledáváním a zachraňováním. Itálie, Malta, Německo, Francie. E, a pak tady máme řadu členských zemí které jasně řekly, že to podpoří a budou participovat. Pak máme řadu členských zemí, které řekly, že se na to dívají pozitivně a posoudí to, ale všechny z nich řekly, že očekávají řešení na evropské úrovni, co se týče reformy azylu. A pak Některé z nich samozřejmě mají problémy, s, eh, co se týče půl faktoru to, této deklarace. Ta deklarace tak, jak vypadá, je, má určitý operační aspekt a eh, komise členské státy Itálie a Malta to eh, mají zkušenosti, ty se účastní relokací hm, do posud v sledním roce. Eh, sešli jsme se minulý pátek eh, v rámci standardních operačních postupů, jak to tedy operacionalizovat. Eh, na území členských zemí, Maltě, Itálii, kdo pomůže, co poskytnou, EASO, EBCD, komise a načasování, protože je jasné, že například za jeden měsíc všichni lidé, kteří žádají o azyl, budou muset být relokováni. Máme tedy, nebo byli jsme svědky určitých spoždění té relokalizaci. Také toto je pilot. Na jehož základě eh, hledáme stálá řešení. Není to o tom, že toto je stálé řešení, ale pomáhá členským zemím, které participují v tomto, aby věděli, jaké jsou podmínky účasti. A to je pozitivní krok k více ehm, stálému řešení. K Turecku. Peníze, které dáváme, jsou, jdou uprchlíkům v Turecku, učitelům ve školách, potr- na potraviny, a proto si Turecko stěžuje, že nepostupujeme dostatečně rychle, protože platíme měsíčně. Peníze jsou tedy rezervovány, ale nejsou vyplaceny z důvodu těchto spoždění. Takže pokračujeme dál. A to bylo i minulý týden, tedy diskuse eh, mm, z kdy jsme zveřejnili ty informace, jaké jsou přesné, eh, jaký je přesný projekt, co platíme a jak, kdy. To pokračuje. Ale jaké budou další kroky? Na tom jsme jednali s ministry zahraničí a také Evropská rada to bude projednávat. Tu situaci v Sýrii. A eh, kroky Turecka jsou odsuzovány všemi na evropské úrovni. Co se týče řeků, tak tady bylo řečeno, co se děje, eh, jak my pomáháme Řecku, Moria. A mm, tady jsou bilaterální dohody s členskými státy o eh, mladistvích bez doprovodu a relokalizace těchto eh, mladistvých z Řecka. Ehm, takže i tady jde o mm, transfery těch zranitelných osob na pevninu z ostrovů. Hledáme ale udržitelnější řešení. Mají plány ehm, vlastních reform azylu a také stálejšího řešení na pevnině i na ostrovech. My v komisi jsme e, spustili plán nouzový, pokud si něco stane v příštích týdnech. A já vás chci ujistit, že z technického hlediska máme všechny agentury, naše služby operační finanční podporu, diskuse s radou a členskými státy k různým scénářům v příštích týdnech. A Europol, EBCD, Frontex je e, připraveno k e, větší kontrole registraci nejenom v Řecku, také v Itálii, na Kypru, na Maltě, ve Španělsku. Takže pro, eh, eh, hlíži, nebo sledujeme všechny cesty. Co se týče další fáze, tak, tak um, já mm, mám si říct, že potřebujeme nalézt stále řešení a doufám, že nám v tom pomůžeme. A Každopádně zítra to, o tom budeme e, s vámi diskutovat. Just, we have a second... Děkuji a nyní bych navrhla, aby proběhlo druhé kolo, nicméně jsme překročili náš časový prostor a stále jsou tu ještě další žádosti o slovo, takže prosím, můžete se ještě přihlásit, ale prosím, dodržujte řečnickou dobu na jednu minutu, abychom opravdu mohli vyslechnout všechny. Pan Moráš má můj dotaz týkající se těch vyhledávacích a záchranných akcí už byl odpovězen, takže vás, vám mohu ušetřit čas. Nicméně mám ještě další otázku. A ta horizontální směrnice, směrnice proti diskriminaci, na zasedání rady před desíti dny bylo to projednáváno Nevím, na koho konkrétně se s tím obrátit, nevím, zda je toto správné fórum zde se na to ptát. Kdybyste se tedy k tomuto mohli eh, nějak vyjádřit. A jinak mě zajímalo to téma týkající se vyhledávacích záchranných akcí. A nyní pan Zezovský pan Zdechovský. Myslím si, pane předsedo, že příště budete muset být striktnější, co se týče řečnické doby koordinátoru. Já mám jeden jediný dotaz. My se snažíme obhajovat demokracii po celém světě. A před několika dny došlo k změně režimu na Maledivách. Přestože jsou Maledivy malou, krásnou zemí, sestávající se spousty ostrovů v Indickém moři, tak eh, je tu eh, žádost na liberalizaci víz. Chtěl bych vás požádat, abyste na tomto tématu zapracovali. Tato země je nejen krásná, ale také nás podporuje v naší práci ve prospěch boje proti terorismu, takže taky prosím podpořme. Děkuji, pane předsedo. Poté, co řekla paní Intveld, o té turecko-syrské invazi. Samozřejmě, eh, že eh, tu vyvstávají ty eh, běžné reakce, ale co se týče k přistoupení k Evropské úmluvě o lidských práv, což je téma, které bylo projednáváno na zasedání rady, kde zase rada se zavázala, že bude dále pracovat v této věci, já bych se chtěla zeptat, jaké konkrétní kroky hodlá učinit rada v nadcházejících týdnech, co se týče právě projednávání tohoto eh, tématu. Děkuji, pan Moreno Sanchez. Děkuji, pane předsedo, jen velice stručně. Paní Mišu, vy jste řekla, že co se týče záchrany a rozdělování migrantů, takže je naléhavé přistoupit ke krokům. Já eh, už za 15 let eh, práce europoslance slyším, jak je to naléhavé. Ale jaké budou tedy další kroky? Vy to hovoříte o tom pilotním projektu, celá řada významných evropských iniciativ se zrodila podobně, třeba Schengen. Nicméně tady se už času jaksi nedostává, takže prosím, co se dál bude dělat a jaký proto máme časový prostor. Vy jste zmínila tu oblast nedoprovázených nezletilých, ale kdy eh, prostě budeme mít opravdovou politiku, která podpoří a oddělí tyto malé děti v tak hrozivých situacích. Děkuji, pan Ulrich. Vážení zástupcové komise a rady, vy jste ve vašich projevech hovořili o boji proti narůstající tomu pravicovému extremismu, což je rozhodně závažné téma, ale nezmínili jste například boj proti islamskému extremismu, který také existuje v Evropě a také je hrozbou. Stejně tak boj proti levicovému extremismu, jako jsou ti novodobí komunisté, kteří hovoří o takovém bezbřehém rovnostářství, ale nehovoří o rovnost ve, v možnostech, ale ve výsledcích. A je to hrozba pro naši společnost. A myslím si, že všechny typy extremismu, ať jsou pravicové, levicové, islámské či jakékoliv jiné, jsou opravdu velice závažné. Měli byste se jimi zabývat všemi. Děkuji. Já mám otázku na paní Mišu, která hovořila o pravicovém extrémismu, který se rozšiřuje. Vy jste zmínila ty projevy nenávisti. Toto téma je eh, důležité také pro Belgii. Minulý týden se objevila zpráva příslušného orgánu Belgii, která zmiňuje přes nějakých 1800 osob, pohybující se v této oblasti. Asi desítka z nich je připravena k akci, pak je tu několik stovek islamistů, a v té zprávě také zazněly jiné druhy extremismu, ale my si myslíme, že extrémní levice může být někdy horší než pravice. Třeba útoky v Itálii eh, proti kanceláři Liga Norte, stejně tak útoky proti kanceláři AFD v německém Hamburku. Eh, tam také eh, extrémně levicoví vandalové, extremisté, přistoupili k ničivým postupům, takže já mám otázku, existuje tu nějaký systém na poměřování takových situací, abyste zhodnotili, dokázali analyzovat riziko, abyste opravdu zjistili, kde je ta velká hrozba pro naši společnost. A ještě na okraj v Belgii policejní odbory dnes vyhrásily, a tady cituji, co se týče pravicových organizací, tak tam byly podniknuté kroky, ale co se levicových organizací týče, tam se nic nestalo. Děkuji a prosím o reakce. Už máme málo času, takže prosím o stručnost. Takže první rada pro spravedlnost poté generální ředitelka a pak zase finské předsednictví. Děkuji. A slyšela jsem tu dotaz na směrnici o rovném zacházení. Už se také se tomu věnujeme. Příští týden proběhne eh, na úrovni EPSCO 20. Října, října debata na toto téma, abychom našli jaksi nové způsoby nebo něco, jak navázat a pokračovat v této věci. Dobře, abych ještě navázala, eh, jak komisařka Dali eh, zmínila na slyšení. Čeká se na zasedání Rady EPSCO a poté tedy eh, se oznámí další kroky. A ty eh, dodatečné eh, směrnice k tom jednání v rámci úmluvy. Myslím si, že tady by měla asi taky rozhodnout zase rada, jak se bude pokračovat. A co se týče těm extrémním projevům, etický kodex existuje a samozřejmě, že eh, Tady se týká o naprosto nelegální postupy, nezávisle z jakého spektra přicházejí. Ale nyní tu máme také nové výzvy a jedním z nich je propojení mezi těmito hejtry a extrémními skupinami jako takovými. To je jenom, abych doložila příklad těch nových výzev, ale samozřejmě jakýkoliv projev nenávisti by měl být eh, jaksi postižen stejným způsobem. Děkuji a není je rada. Děkuji, pane předsedo. K těm dotazům a na a násilný extremismus předsednictví zdůraznilo, že je třeba politicky či ideologicky řešit oblast um, takového toho um, extrémního projevu nenávisti. Již samozřejmě eh, několik let jsou tu různé hrozby, včetně hrozby eh, džihadu. A podle posledních zpráv se zjistilo, že pravicový extremismus narůstá a to je znepokojící fenomén. No a z tohoto důvodu to zaměření na zasedání rady minulý týden padlo právě na pravicový extremismus, ale samozřejmě zároveň bych chtěla zdůraznit, že Myšlenkou předsednictví neby, není být eh, exkluzivní, ale inkluzivní. Všechny tyto fenomény ve všech svých formách chceme zahrnout do této debaty. A na závěr paní Mišu. Ano, já bych chtěla jenom něco doplnit, protože všechny dotazy již byly zodpovězeny. Uh, ta politika pro nedoprovázené nezletilé. Ano, už máme určitou směrnici, prostřednictvím které můžeme postupovat, ale samozřejmě naší prioritou je posílit ještě toto úsilí. Není to jenom o tom, aby ta směrnice byla implementována, ale aby se opravdu uplatňovala, abychom řešili její možné nedostatky. Já chci přiznat, že opravdu tady v této věci hodně pracujeme, čekáme na začátek práce nové komise, takže doufáme, že do konce tohoto kroku už, do tohoto roku už budeme mít konkrétní kroky. No a co se týče vízové politiky, už tu nevidím příslušného tazatele. ta politika i její zaměření se změnila, nicméně my se nyní zaměřujeme na konkrétní země případ od případu. Děkuji vám for the effort you've made to provide short answers. Za to, že jste se snažili povědět stručně, vzhledem k tomu, že těch otázek bylo hodně, vám musíme poděkovat. Děkujeme všem našim hostům, jak na straně Rady za finské předsednictví, děkujeme za dosavadní práci, tak na straně komise samozřejmě. Děkujeme oběma ředitelstvím. Paní Astola z Generálního ředitelství Spravedlnost tu s námi zůstane, protože budeme postupovat podle programu. Další bod bude projednán za zavřenými dveřmi a týká se štítu mezi EU a USA pro ochranu osobních údajů. Zamáváme hostům na rozloučenou a pokud máte právo zůstat na zasedání se zavřenými dveřmi, prosím, zůstaňte s námi, pokud ne, opustíte v tichosti místnost. Děkuji vám.